Welcome to this meeting. Eh, vítejte na Vítejte na zasedání dnešního výboru, vítám také hosty a začínáme s chválením našeho dnešního programu. Eh, návrh programu může být schválen s jednou změnou, bod 5, hlavní směry pro politiku zaměstnávání členských států. Eh, tento bod byl přeložen na posledním zasedání koordinátorů. Eh, tlumočení bude k dispozici samozřejmě i během našeho zasedání a semináře. Eh, k dispozici jsou všechny jazyky s výjimkou finštiny, malštiny, chorvačtiny a irštiny. A zpráva a zpětná vazba. Eh, návštěvy delegací během února navštívili delegace Centra pro profesionální vzdělávání a sekretariát eh, připravil eh, takovou poznámku zpětné vazby a to jste dostali v podkladech na dnešní schůzi. Potom bychom měli schválit zápisy z 25. ledna, potom 17, 18 únor a 20 3 únor. Můžeme schválit tyto zápisy, ano. A to znamená, že nyní jsme dospěli k bodu 4 a dovolte, abych velice vřele přivítala komisaře paní Tysonovou a pana komisaře Tibora Navračiše. Jsme velice rádi, že jste k nám přišli a velice se těšíme na dobrou, intenzivní a inspirující diskusi. Ale když jsem řekla toto, dovolte, abych nejprve dala slovo mé kolegyni paní Kosta, která nás uvede do tohoto bodu Eh, drazí kolegové, eh, drahé kolegyně, jako výbor pro kultur, vzdělávání a také za přítomnosti pana komisaře Navračiše jsme se domnívali, že bychom dnes eh, mohli nejprve připomenout osobnosti těch, nebo přivítat mezi námi vzpomenout 13 studentek z programu Erasmu, které zahynuly při tragických událostech ve Španělsku. Bohužel minulý týden došlo k mnoha umrtím a minulý týden se konal také pochod pro zamír, ale dnes zažíváme novou tragédii ve středozemním moři. Myslím si, že musíme zejména připomenout těch 13 dívek rozdílných národností, eh, které žili zajímavou zkušenost mm, v zahraničí. A eh, jejich rodinní příslušnosti jsou v hlubokém smutku a my se musíme angažovat za to, aby takové záležitosti už se neopakovaly, aby byla zabezpečena jistota pro mladé lidi v jejich integrujících činnostech. Je třeba, aby mohli si vyměňovat zkušenosti v radosti, v pozitivním duchu. A rádi bychom podporovali iniciativy. A navrhuji minutu ticha, abychom vzpomněli těchto osob abychom dostali také našim závazkům a vyslovili soustrast naši, jejich rodiny. A teď jsou přečítána jména těchto dívek. Chloe, Veronika, eh, Fonom Ant, Julia i Kristina. Grazie. once again. Znovu tedy. Dovolte, abych poděkovala komisi za tuto iniciativu, abychom měli slyšení týkající se agendy eh, vzdělávání eh, školení a výuky učňů a to se týká obou našich výborů, jak EMPL, tak KULT. A Ehm, všichni to víme v této místnosti, ale je mimořádně důležité, abychom hleděli do budoucnosti a vytvářeli pozitivní motivace pro trh práce, vzdělávání a kvalifikace jsou <clears throat> prioritou pro naše skupiny. A zejména bych ráda mm, vyslovila zejména mé uznání vůči programu mm, Gramotnost pro všechny je nepřijatelné, že se ještě rodí lidé, It is Je tedy nepřijatelné, že se stále ještě rodí lidé, kteří se nikdy nebudou moci naučit číst a počítat. A dokonce se to děje v některých částech Evropy. To je začátek, ale samozřejmě se snažíme dospět daleko dále. A já bych ráda nejprve dala slova paní Tyson, aby nás uvedla do tohoto tak významného tématu pro naše výbory. Prosím. Thank you. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně, kolegové, poslanci Evropského parlamentu, jsem velice ráda, že se opět mohu navrátit do prostorů, do prostor, kde jsem působila, abych se s vámi měla názory na nové dovednosti. Dovednosti eh, bylo téma, eh, když jsem eh, působila ve výboru pro kulturu v únoru 2015 a samozřejmě teď je to také prioritou vašeho výboru. Vítám eh, přijetí usnesení o nových eh, dovednostech. Také jsem zaregistrovala návrhy zpráv, eh, které se týkají například Erasmus Plus pro snížení rozdílu mezi dovednostmi, odborné vzdělávání, e-learning, standardy a všechno, co patří do rámce 2020 v rámci agendy pro nové dovednosti. Mám určitý časový prostor a ten bych ráda využila k tomu, abych se s vámi podělala o to, jak eh, ta diskuse v této sféře eh, postoupila a jak eh, budeme řešit tyto důležité věci v současné Evropě, abychom zajistili potřebné dovednosti pro naši pracovní sílu aby byla schopná reagovat na rychle se měnící pracovní trh. Chceme zajistit tyto rovnosti pro možnost eh, lepšího zaměstnávání. Úspěch Evropy bude záviset na dovednostech našich pracovníků. Naše konkurenceschopnost a růst bude záviset právě na dovednostech a míra, jakým se proměňuje eh, pracovní trh, je velice náročná. Dovolte, abych úvodem uvedla, že zde nespatřuje žádný rozpor mezi dovednostmi pro pracovní uplatnění a pro život. Je to otázka spravedlnosti ve sociální sféře. Pokud někdo nebude mít příslušné dovednosti, tak bude vyloučen jak z pracovního trhu, tak i ze společnosti a bude čelit riziku chudoby. Musíme zajistit lidem, aby mohli díky svým dovednostem ehm, dobře utvářet svůj život a aby jim bylo také nabídnuto rozvíjet dovednosti v oblasti komunikace a kreativity. Připomínám, že pokud chceme bojovat proti nerovnosti, tak samozřejmě ehm, musíme se zaměřit na ty, kteří mají um, dovednosti, které jiným scházejí. Je tady určitě také souvislost mezi zaměstnaností a vzděláním. Účastnila jsem se v únoru debaty ministrů eh, na eh, Radě pro vzdělávání společně s Tiborem a velice aktivně pracujeme, spolupracujeme s kolegyněmi a kolegy eh, v komisi při zkoumání dalších návrhů pro tuto agendu pro nové dovednosti. E, paní předsedkyně a spolupředsedkyně, vítám tuto možnost přestoupit před, před vás, abych zdůraznila, že pouze tím, když budeme rozvíjet e, tyto politiky dovedností, podaří se nám zajistit, e, aby všichni měli stejné příležitosti v rámci sociálního modelu. Víme, že jeden z pěti Evropanů, to znamená 75 eh, milionů dospělých, mají problémy s eh, gramotností. Mají také problémy s digitálními dovednostmi. Ale v současné době 90 pracovních míst vyžaduje určitou gramotnost v oblasti eh, IKT. 30 absolventů škol pracuje na místech, která nevyžadují soudcovské vzdělání. Naopak, eh, mnohdy je obtížné nalézt lidi s příslušnými dovednostmi a 74% poskytovatelů vzdělávání se domnívá, se domnívá, že eh, to, co nabízejí, dostatečné. Dovolte, abych nyní eh, vypíchla některé z těch oblastí, kde se domníváme, že tato agenda pro nové dovednosti může eh, věci změnit. Je to především zvyšování úrovní dovedností. Měli bychom zajistit, aby všichni eh, disponovali příslušnou gramotností, která je zapotřebí pro, pro pracovní trh a pro vůbec životní uplatnění. Všechny systémy vzdělávání zde sehrávají významnou úlohu, ale Eh, poté musíme nabídnout možnost také těm, kteří spadnou do té sociální sítě. Pracovníci by měli mít možnost získávat dovednosti po celou dobu své kariéry. Rychlost změn znamená, že řada dovedností zastarává a ehm, jak se převácována novými technologiemi a novými způsoby práce. Abychom to napravili, musíme zajistit, aby lidé měli možnost eh, držet krok s dobou a aby eh, neustále eh, mohli získávat nové dovednosti. Členským státům musíme poskytnout vodítka k tomu, aby zvyšovali eh, tu nabídku získávání dovedností pro dospělé školení a další možnosti přístupy na trh budou zcela zásadní. Za druhé musíme zvýšit kvalitu a atraktivitu odborného vzdělávání, tak, aby e, mladí lidé měli toto jako první volbu. V některých zemích se nabízí vzdělávání e, v rámci zaměstnání. A za třetí, musíme zrušit ty rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a jednotlivými odvětvími a k tomu je zapotřebí um, odhadnout, jaké potřeby budou v oblasti dovedností a získávání dovedností existovat. Nedávný nárůst počtu migrantů tuto otázku ještě více zdůraznil. Eh, pro hladké eh, začlenění do pracovního trhu eh, i pro tyto migranty bude důležité, aby příslušné dovednosti získali. Studie ukazují, že v Evropě existuje velký rozdíl. 17 17 absolventů chce eh, začít podnikat, oproti tomu pouze 3% absolventů v Dánsku a Rakousku eh, chtějí za, zahájit vlastnou podnikatelskou činnost. A tím se dostávám eh, k jednomu z hlavních poselství, které bych vám ráda předala. Je jim potřeba pracovat napříč hranicemi tak, abychom umožnili změnu opatření na pracovním trhu, která nejdou ruku v ruce s reformou vzdělávání eh, se neosvědčí. Rád bych eh, tuto, toto úsilí podpořila. Chceme zrealizovat agendu pro eh, nové dovednosti. Počítáme s 27 miliardami euro pro celoživotní vzdělávání, pro Fond regionálního rozvoje a pro program Erasmus+. Eh, všechny tyto programy mohou přinést, vnést změnu do života lidí. Velice ráda se těším na vaše názory a také na spolupráci při řešení tohoto velkého úkolu. Nechceme, aby absolventi eh, museli začít pracovat eh, na místech, která v žádném případě nevyžadují vysokoškolské vzdělávání. Eh, mladí lidé, kteří díky své negramotnosti nemohou nastoupit na požadované pracovní místo. To je další problém. Kolegyně a kolegové, pouze v zádnou spoluprací se nám podaří tyto věci vyřešit. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Děkujeme, paní Tyson. A nyní dávám slovo panu komisaři, panu Navračičovi, prosím. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, vážená předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem velice rád, že jsem mohl účastnit dnešního jednání společně se svou, se svou kolegyní Mariana. Jsem velice také rád, že tyto dva výbory spolupracují na této důležité otázce, stejně tak, jako spolupracuji já s Marian. Tyto, tato nová agenda upozorňuje na důležitost pracovních míst a zaměstnanosti a musíme se o tom Eh, musíme se také s touto důležitostí vyrovnat v našich orgánech, protože toto všechno eh, má stejný, stejné postavení. Na začátek eh, uvedu jednu otázku. Jaké vzdělání chceme v následujících letech a jakou chceme společnost? Chceme dvoustupňovou, dvourychlostní společnost, kde bude se stále rozvírající se nůžky mezi těmi vysoce kvalifikovanými a nízky, nízce kvalifikovanými lidmi. Chceme vzdělávací systém, který se bude zaměřovat pouze na úzký, úzké, úzké portfolio dovedností, které budou poskytnuty pouze pro určitý segment lidí a bude to vlastně pouze pro určitý segment eh, oborů. Pro mě je odpověď eh, jasná. Naše systémy a soustavy vzdělávání a odborné přípravy mají eh, tuto misi. Za prvé, na jedné straně chtějí lépe odpovídat na potřeby pracovního trhu, ale na druhé straně chtějí také vybavit mladé lidi takovými postoji a hodnotami, které jim umožní lépe se adaptovat a plně se integrovat do společnosti. Proč? Evropané totiž musí být zaměstnatelní, musí to tak zůstat, zároveň ale musí být také odpovědnými občany. Začátkem, nebo začátkem tohoto roku jsem s Marian eh, mohli také hovořit eh, s, s ministry z eh, práce a s ministry vzdělávání o této nové agendě. A zdůrazňovali jsme, že oba tyto rozměry jsou stejně důležité a že jsou také doplňkové. Nejedná se vlastně o to, že si vyberete buď jednu nebo druhou cestu. Musí, chceme určitě sebevědomé občany, kteří budou mít potom um, pracovní místa. Pokud chceme tento cíl, musíme navýšit úroveň vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě. Musíme také zaručit, že mladí lidé si eh, vytvoří eh, dobrý soubor různých dovedností, a to už od útlého věku. Také chceme zlepšit kvalitu vyučování, což je také zásadní pro další zlepšení výkonu vzdělávání odborné přípravy. Kde tedy začít? asi ve třídách a možná ještě dříve. Ehm, nové, eh, musíme začít už dříve než v na základních školách, ale pak se to musí ještě dále ukazovat na středních a vysokých školách a musí, se to, musí to postupovat i dále v životě, ať už to bude tedy v rámci formálního i neformálního vzdělávání. Teď to trošku podrobněji rozvedu. Za prvé, podle Eh, důkazů se ukazuje, že čím dříve začnete, tak tím lépe se všechny dovednosti naučíte. To zejména platí pro děti, které pochází ze znevýhodněného prostředí. Musíme každému dát příležitost, aby eh, získal základní dovednosti, zejména se to tedy týká gramotnosti a počítačové, eh, pardon, a matematické gramotnosti, nicméně i počítačová dovednost už je dnes vlastně tu základní. Každý musí získat základní eh, dovednosti IKT, protože dnešní společnost je stále více digitální ve všech aspektech. Eh, také tím tedy můžeme zabránit tomu, že tito lidé budou nakonec sociálně vyloučeni. Za druhé, musíme dát mladým lidem také příležitost, aby získali určitá, určité podnikatelské zkušenosti už ve školách. Mé útvary připravují speciální program, který má zaručit to, že mladí lidé budou e, zapojeni alespoň do jedné takové praxe, ještě vlastně mm, před ukončením povinného vzdělávání. Musíme také budovat udržitelné a pevné partnerství mezi vzdělávacími systémy a mezi podnikatelskými systémy. Potřebujeme, aby se do toho zapojili všichni aktéři na pracovním trhu, abychom eh, dokázali eh, také eh, vyplnit ty mezery v těch dovednostech, abychom přinesli lepší dovednosti. Dále, pokud hovoříme o těch životních dovednostech, musíme upozorňovat na takzvané průřezové dovednosti. Musíme učit mladé Evropany, že musí E, vlastně zlepšovat také svou odolnost, musí e, posilovat tvořivost, e, kritické myšlení a také možnost nebo schopnost pracovat v týmu. Nejedná se tedy pouze o dovednosti, ale o také o různé, o různé postoje. Tím se mladí lidé stanou zodpovědnými, adaptabilními, flexibilními lidmi a postupně tedy budou eh, dělat různé volby během své pracovní dráhy i během svého života. Musíme tedy také učit občanské dovednosti, co je zásadní pro mladé lidi, zejména třeba pro mladé migranty, aby se integrovali nejenom pouze na pracovní trh, ale i do celé společnosti. Jedná se o sdílené hodnoty, které podepírají Evropskou unii. Jak to zavést do praxe? Chceme eh, aktualizovat eh, rámec klíčových kompetencí, který byl připraven před deseti lety, který nastěňuje soubor eh, dovedností mm, a znalostí. Eh, tato nová agenda nám umožňuje eh, lepším způsobem je aktualizovat, aby také členské státy podle toho upravily své vzdělávací soustavy. No a poslední komentář. Vysoké školství je také důležité pro eh, dnešní podnikání, kde se usiluje hlavně o rychlý vývoj a inovace. Hmm, školství musí více eh, také odpovídat těmto potřebám trhu a také kompetitivní ekonomice. Eh, toto bude také jednou z klíčových rolí této nové agendy. Dále musíme také lépe sledovat, jak je to se zaměstnaností vysokoškoláků, abychom viděli, zda absolventi vysokých škol opravdu dokáží zužitkovat své dovednosti. Ehm, musíme k tomu přistupovat s dlouhodobým pohledem. Ehm, musíme se teď ukazovat, ehm, pardon, musíme eh, řešit to, aby, eh, abychom zde eh, teď reagovali na ty potřeby trhu, ale zároveň musíme předpovídat i tu situaci, jaká bude za 10 či 15 let. Lidé se musí naučit takové průřezové dovednosti, které pak budou platné i v té stále se měnící společnosti v budoucnu. Musí se to také týkat všech lidí, i těch, kteří mají eh, spíše nižší vyhlídky, eh, na vzdělávání a na pracovní místa. Nikdo nesmí zůstat pozadu. Tato nová agenda je velký projekt. Brzy představíme balíček, bude to vlastně soubor různých iniciativ, které se pak mají provádět v následujících letech. Věřím, že s námi budete spolupracovat a že budeme všichni usilovat o to, abychom zde měli společnost sebevědomých zapojených občanů, kteří mají dobrá pracovní místa. Těším se na další spolupráci. Děkuji. Thank you, Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. A teď nastalo kolo prvních otázek. Na minutu a půl dostanou slovo zástupci koordinátoři nejprve za EPP, pan Kasa. Děkuji. Paní předsedkyni, děkuji paní komisaři, panu komisaři za to, že tu jsou také děkuji za úvod do tématu, který nám právě přednesli. Paní Tysonová změnila dovednosti v oblasti učňovského vzdělávání a já jsem si říkal, zda tady uvažujeme o tom, jakým způsobem bychom mohli usnadnit jednotlivcům, eh, aby mohli zaměstnávat sami sebe, tedy jako OSVČ. myslím si, že je pozitivní tento přístup, ale jakým způsobem toho můžeme dosáhnout, aniž bychom přesunuli za mm, odpovědnost ze zaměstnavatele na zaměstnance, který se chce stát samostatně vydělečně činným. Eh, dále je zapotřebí rekvalifikace lidí, kteří, kterým je více než 50 let. To je také nesmírně důležitá otázka. A mm, já vím velice dobře eh, v mém věku, jak je to obtížné. Everybody, okay. Týká se to každého, co říkal, no dobře, teď dostává slovo. Paní poslankyně, děkuji mnohokrát. Domnívám se, že je nesmírně důležité, abychom vzdělávání, učňovské vzdělávání a školní vzdělávání neoddělovali od sebe. A tady to je velice významné, protože v některých zemích tato kombinace a propojení ještě není dále, je nezbytné propojení mezi průmyslem a mezi vzděláním a tady musíme postoupit o kroku předu. Jsou některé země, které si v, to, v této oblasti stojí lépe, ale jiné, kde máme zastaralé školní systémy i v oblasti eh, profesního vzdělávání. To by nemuselo být špatné, pakliže by se ale vzdělávání orientovalo na potřeby pracovního trhu a mladí lidé by byli vzdělávání eh, s odpovídající kvalifikací, kterou trh práce potřebuje. Ale bohužel někdy na školách se neučí děti mm, podnikatelským kompetencem, protože chybí i učitelé, kteří by to uměli. A tady musíme začít. Učitelé se musí naučit také používat moderní technologie proto, aby mohli sami zprostředkovat lépe žákům tyto předměty. Zatím máme ještě velké rozdíly ve schopnostech učitelů eh, nakládat s odpovídajícími prostředky s internetem. Eh, například internetové vyučování, eh, vyučování je spíše přáním než skutečností v některých školách. To znamená, že ne každý který absolvoval eh, učňovské vzdělávání, má odpovídající znalosti. Potřebujeme také podporovat to duální vzdělávání. To znamená vzdělávání plus eh, učňovskou kvalifikaci. A tady musíme ještě mnohé učinit. Děkuji. Já tady promluvím teď jako zástupkyně SAB pracovní skupiny pro vzdělávání bych ráda položila dvě otázky, vy už jste se o nich vlastně zmínili. První záležitost, a to myslím tady ještě nepadlo tolik, a sice odpovědnost zaměstnavatelů. Musíme mít daleko zjevnější diskusy, alespoň to je můj názor, jakým způsobem mohou přispět zaměstnavatelé k rozvoji kompetencí a schopností jejich zaměstnanců, protože to musí být odpovědnost obou. Odbory, zaměstnavatele, zaměstnanci, jakož i ti, kteří jsou mimo trh práce, ale to je právě ta otázka, jakým způsobem toho můžeme dosáhnout. Také bych se ráda zeptala na perspektivu přístupu Musíme si uvědomit, a uvědomujeme si to, že dovednosti nejsou eh, rovnoměrně rozděleni, i co se týče genderového přístupu, i co se týče ekonomického, kulturního pozadí. A jakákoliv diskuse o dovednostech a jejich získávání musí mít nezbytně také sociální dopad, protože to potřebujeme. Potřebujeme všechno dohromady. A proto já si ráda vyslechnu váš názor na tuto věc. Děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že bychom možná teď měli dát slovo vám, abyste odpověděli na ty první otázky a potom můžeme pokračovat. My tady máme v podkladech, že musíme nejprve projít všechny otázky. V tom případě teď dávám slovo Petrovi Kamavetovi z výboru pro kulturu za skupinu SAD. Máte slovo, paní, promiňte, děkuji vám mnohokrát, paní komisařko Tysonová, pane komisaři Navračiči, myslím si, že jsme si všichni zajedno v tom, že hospodářský růst a konkurenceschopnost v Evropě závisí na digitálních schopnostech. Již dnes víme, že ani řemeslník si nevystačí jenom se šroubovákem, ale musí mít v ruce i, ta, i iPad. A, a samozřejmě to staví před všechny daleko větší výzvy. Získávání digitálních kompetencí v agendě Evropské unie musí eh, být eh, postavena jako prioritou a musí to být přístup, který půjde napříč všemi generacemi. Děti už v, eh, v raném věku musí získat cit pro digitální záležitosti. To prostě ale nestačí, že jim vrazíme do ruky iPad nebo počítač, ale je třeba abychom je záhy naučili, jakým způsobem používat počítač a jenom ten, kdo to pochopí, bude schopen kriticky nakládat s digitálním obsahem a přispívat k budování moderní společnosti. Myslím si, že na tuto zkušenost se musí navazovat tak, aby nakládání s digitální komunikace, s digitální technikou bylo stále jistější a znamenalo by také větší jistotu eh, a zacílenost při surfování na internetu. Digitální dovednosti musí být spojeny také s vzděláváním, ale s zapojením průmyslového odvětví je třeba ovšem samozřejmě také přispět k dalšímu vzdělávání učitelů. Nic toho není nové, to víme už velice dlouho a proto se domníváme je velice důležité, aby se to stalo prioritou. A Ehm, prostě hodně se tady mluvilo, ale konečně musí přijít také činy. Už jsme tady měli dost nedělních kázání, ale teď tedy skutečně je třeba, aby bylo vidět nějakou práci. Víme, že vzdělávání je hlavní úlohou ve členských státech a proto i členské státy musí vzít na sebe povinnost daleko více se angažovat v této záležitosti. A tady si myslím, potřebujeme, abychom se angažovali i my všichni a přesvědčovali o tom, že to musí také tímto způsobem fungovat. Děkuji vám. Děkuji. Jana Žitňanská je tady. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já mám několik otázek. Já se věnuji osobám se zdravotním postižením a tudíž mě zajímá, jakým způsobem zohledňujete zásady aktivního začlenování. Doposud jsem tam teda nic takového nebyla schopna identifikovat. Má druhá otázka se týká uznávání dovedností na Slovensku. Bohužel jsme stále ještě svědky takové situace, kdy ani kvalifikace, která byla získána v jiném členském státě či diplom, není uznávána na Slovensku. Dám vám konkrétní příklad. Jedna Slovenka Eh, si udělal doktorát na jedné z pěti nejlepších britských univerzit eh, v, psynické, v klinické psychologii, ale na Slovensku ji neuznali tento diplom, protože neabsolvovala magisterské studium. Ona byla výborná studentka, takže to vůbec nemohla absolvovat a rovnou si udělala doktorát, ale na Slovensku to nechtějí uznávat, takže by mě zajímalo, jakým způsobem chcete tyto oba nástroje využít, i na podporu vzájemného uznávání kvalifikací, dovednosti a vzdělávání. Druhá otázka, digitální dovednosti. Souhlasím s vámi, že je to zcela zásadní pro budoucnost našeho kontinentu. Ale v této souvislosti bych ráda věděla něco podrobnějšího, jakým způsobem uvažujete, uvažujete o digitálních znalostech a dovednostech ve veřejném sektoru. Děkuji vám. Děkuji a Nyní Emma McClarkin, máte slovo. Děkuji oběma komisařům za to, že přišli mezi nás, aby hovořili s výborem pro zaměstnanost a pro kulturu. Já se velice zaobírám tímto tématem na našem výboru, také mi leží na srdce otázka vzdáleného vzájemného uznávání vzdělávání a zajímá mě zejména revize eh, Evropského rámce pro kvalifikaci z roku 2008. Jakým způsobem tento rámec eh, pomůže lidem napříč Evropy. Eh, taky by mě zajímalo něco, co jste dělali s konzultací s veřej, v konzultacích s veřejností, aby se zabezpečilo, že budeme moci začlenit a zahrnout do diskuzí všechny aktéry, aby tady byli zástupci biznisu, zaměstnavatelů, ale také vzdělávacích institucí jako takových. Já si velice dobře uvědomuji skutečnost, že vzdělávání je v kompetenci členských států, to znamená, když hovoříme o vzdělávání, jakým způsobem to budeme moci propojit, když je tady třeba dodržet subsud, subsidiaritu, jakým způsobem tedy zabezpečíme, abychom vůbec mohli dospět k nějaké harmonizaci. Mohli byste nám něco říci o revizi příslušných směrnic, a, a o tom, jakým způsobem eh, bude komise ovlivňovat i členské státy, aby tady něco udělali. Děkuji. Děkuji a nyní paní Dlabajová. Děkuji vám. Děkuji jak panu komisaři, tak paní komisařce za to, že mezi nás přišli. Víte, evropské hlavní směry pro dovednosti jsou nesmírně potřebné a já i moji kolegové jsme velice dlouho na tuto agendu čekali. Já se zejména chci soustředit na učňovské vzdělávání, technické dovednosti a transverzální dovednosti a kreativitu. Velice se mi líbí přístup pro na podporu učňovského vzdělávání a výměnu v Evropě. Samozřejmě je to velice nezbytné. Ehm, víme, že nemusíme z každého udělat podnikatele, ale je důležité těm, kteří by rádi podnikali, poskytnout dovednosti, které potřebuje a víme, že je to zapotřebí ve všech profesích. Ehm, a to si uvědomujeme i na komisi, i my jako poslanci Evropského parlamentu. Já bych velice ráda viděla v té agendě pro dovednosti to, abychom na celý problém nehleděli odděleně, ale aby tady bylo neustálé propojení mezi vzděláváním a potřebou konkrétních pracovních příležitostí to potřebujeme také pro odhad budoucích potřeb, abychom mohli lépe i perspektivně začlenit lidé do, lidi do pracovního trhu. A to je proto je zapotřebí vědět už dopředu, jaké dovednosti budou zapotřebí i v budoucnosti, jakým způsobem kanalizovat diskusy s příslušnými aktéry a jak přiblížit lidi lépe trhu práce potřebným získáváním dovedností. Bude to muset být dodatečné vzdělávání. A proto je třeba hledět neustále na potřeby trhu práce. A na, v, nekoneč, v neposlední řadě bych ráda zdůraznila, že si musíme uvědomit, jak nejdřív vzdělat učitele, protože správné dovednosti mohou být předány pouze v případě, že budeme mít dobře kvalifikované učitele. Jaké konkrétní kroky mají být podniknuto v tomto ohledu? A děkuji vám za to, že jste přišli si s námi vyměnit zkušenosti. Děkuji mnohokrát. Jana tu, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já velice vítám tuto diskusi a také děkuji panu komisaři a paní komisařce. Ehm, moje kolegyně Martina tady naprosto jasně řekla, co potřebujeme, já to naprosto sdílím. Já bych ráda eh, tedy pohovořil věci, která bohužel doposud neměla zaslouženou pozornost. A sice transparentnost a uznávání učňovského vzdělávání vyžaduje, abychom vytvořili odpovídající rámec. Před, no, ale před několika, kdy jsme ještě měli s tím dočinění, že jednotliví, přísluš, jednotliví příslušníci, eh, pardon, eh, různí členové, kteří měli, byli jiné národnosti, měli těžký přístup k trhu práce a je tady proto důležité, aby se upevnilo vzájemné uznávání diplomu a také učňovského vzdělání. Když se podíváme na požadavky které se kladou na dělníky, musíme si uvědomit, že musí těto být vyškoleni tak, aby mohli eh, tuto práci také vykonávat, ale to souvisí se svobodou a volným pohybem občanů v Evropské unie tady jsou zároveň také lingvistické znalosti a dovednosti, čili znalost jazyku, ale zatím bohužel příslušná legislativa ještě neexistuje a proto nemůže očekávat, že každá osoba by se obrátila s, žád, s žalobou na soud, pakliže jí nebudou poskytnuty odpovídající příležitosti. Eh, a to vše musíme vidět v kontextu vzájemného uznávání diplomu a učňovského ukončení školy. Děkuji. No Nyní mají prostor eh, naši hosté z komise a, a požádáme, aby se pokusili zodpovědět otázky, které padly jak to bude podle vás vypadat eh, v souvislosti s touto agendou v následujících letech? Paní Tysonová jako první. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. K té první otázce eh, podnikatelské dovednosti. Jak bychom mohli stimulovat eh, zájem lidí v této oblasti? Já jsem Eh, vždycky využívala té možnosti tlumočení v tomto parlamentu a proto nyní budu pokračovat v nizozemštině. Pokud jde o podporu podnikatelských dovedností, jak eh, se k tomu postavit v rámci naší agendy, je tady řada aspektů, které musíme zároveň akcentovat pro ty, kteří, které potřebujeme eh, rozvíjet tyto podnikatelské dovednosti, tak tam platí, že eh, tyto lidé musí disponovat kvalitami a vlastnostmi, ale zároveň musí mít také eh, ducha potřebného k tomu, aby vlastně mohli všechno toto předávat mladým lidem. Je to všechno, co je zapotřebí na pracovním trhu a to musíme zároveň podporovat a je jasné, že eh, ne každý se může stát automaticky podnikatelem, ale tyto dovednosti jsou nezbytné. Co můžeme udělat ještě dále? Myslím, že se musíme primárně postarat o to, aby lidé byli nadále schopni nastupovat na pracovní místa. Minulý týden se Eh, jsme se věnovali Evropské agendě pro bezpečnost a zdraví na eh, pracovním, na pracovišti. Eh, my jsme zahájili kampaň pro zdravější stárnutí. Je samozřejmě důležité, aby každý mohl pracovat a tedy jak si vplynout do toho důchodového věku, ale aby mu zároveň byla zajištěna také ochrana zdraví. Samozřejmě eh, každý musí dbát na své vlastní zdraví, ale jde o to, aby eh, si lidé mohli eh, zachovat tu možnost pracovat i třeba po 50, protože v tom vyšším věku je samozřejmě obtížnější začínat s něčím novým a zaměstnavatelé si musí uvědomit hodnotu těchto služebně starších pracovníků. Ten přechod ze školy na pracoviště pro řadu mladých lidí znamená obtížný moment v životě. Tento přechod jim musíme usnadnit. A v této souvislosti se objevuje téma learning and working, čili eh, školení, učení na pracovišti. je zapotřebí příslušného školení, tak aby se na pracovišti měnila mentalita a aby se lidé mohli dále vzdělávat. Pak je tady samozřejmě také důležitý bod a tím je kvalita vyučujících. Bez ohledu na to, co pedagogové vyučují, eh, musí také držet krok s dobou. Je to samozřejmě důležité pro ty, kteří Eh, jsou jejich studenty, žáky či učni. Co tady mám ještě poznamenáno? Ano, další důležitá věc. Jak bojovat proti nerovnostem v přístupu ke vzdělávání? Počátkem března jsme již zahájili diskusy na téma Evropského pilíře sociálních práv. Jedním z hlavních rysů této koncepce je samozřejmě přístup k dovednostem a dobrému vzdělávání. To nepochybně přispívá eh, k možnosti uplatnit se na pracovním trhu. Ale ne pro všechny je to eh, samozřejmostí. Týká se to bohužel eh, problému nerovnosti mužů a žen, Zrovnoprávnění mužů a žen je samozřejmě horizontální záležitostí, které se také věnujeme a budeme věnovat. Dále digitální dovednosti. K tomu tady, tady padlo několik otázek. Já jsem již úvodem řekla, že na eh, pracovišti budoucnosti eh, budou z 90% vyžadovány eh, kompetence v oblasti IKT, takže eh, člověk například na stavbě nebude potřebovat pouze své ruce a zručnost, ale bude muset také ovládat eh, výpočetní techniku. Bez ohledu na to, v jakém odvětví se budeme pohybovat, eh, všude bude zapotřebí poskytovat tyto digitální dovednosti. Jak to můžeme všechno skoordinovat? Já si myslím, že Evropa zde může učinit mnohé. Například téma subsidiarita. Evropská komise, rada, Evropský parlament eh, nemají kompetence k regulaci a harmonizaci. To je v rukou členských států. To jim samozřejmě přenecháváme, poněvadž respektujeme zásadu eh, subsidiarity. Ale můžeme udělat jednu věc a tím je spolupráce s územně správními celky na úrovni regionů. Tam totiž eh, spočívá ta odpovědnost za eh, rozvoj systému vzdělávání. Tam se mohou vyměňovat myšlenky, náměty, předávat praktické příklady a tuto spolupráci chceme právě prostřednictvím této nové agendy pro dovednosti posílit. Chceme podpořit výměnu osvědčených dovedností, pardon, osvědčených postupů. Pokud jde o dovednosti školení, vzdělávání, tak um, 15 členským státům jsme dali své doporučení. Pak tady máme také sociální partnery, které můžeme přizvat k této diskusi a společně s nimi můžeme zkoumat, jak nejlépe zrealizovat tuto agendu pro nové dovednosti. Úvodem jsem také uvedla, že máme určité finanční prostředky, kterými můžeme členské státy eh, podpořit v jejich eh, snaze rozvíjet aspekty, které Eh, jsou považovány za dobré právě v souvislosti s rozvojem této agendy pro nové dovednosti. Jde o to, aby eh, lidé po skončení svého eh, svého vzdělání měli možnost uplatnit se na pracovním trhu, aby se tam udrželi, aby byli úspěšní na svém pracovišti. Jak můžeme eh, do celé věci více zapojit eh, zaměstnavatele? Je nepochybné, že zaměstnavatele musí být v kontaktu s eh, institucemi, které nabízejí vzdělávání, ať už se to bude odehrávat na regionální či evropské úrovni. Kde o posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a například odbory. Společně se sociálními partnery eh, můžeme projednávat právě tyto sociální aspekty. My už jsme se angažovali vůči zaměstnavatelům, vůči Združením eh, zaměstnavatelů a spolupracujeme například také se, eh, se svazem zástupců eh, odborné přípravy a samozřejmě zaměstnavatele, zaměstnanci eh, musí vytvářet eh, takovéto aliance a to nás těší. A také nás těší, že máme také Evropský pakt pro mládež. Pak je tady vzdělání pedagogů, Zazněla tady problematika vysokých jazykových nároků. Pokud lidé přijdou na pracovní trh, je jasné, že musí ovládat příslušný jazyk. Myslím si, že eh, je potřeba nadále dbát na proporcionalitu. Děkuji pěkně. Eh, hovořila jste déle než 10 minut? Příště si na to dám pozor. Nyní tedy dávám slovo panu komisaři Navračičovi. Máte 10 minut. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že mi to nebude ani trvat tak dlouho, protože paní komisařka Tajsnová teď v podstatě řekla tolik věcí, s nimiž mohu pouze souhlasit, čili můj úkol je jednoduchý. Takže, co se týče těch dotazů. Za prvé, dovednosti, zaměstnatelnost, to nejsou pouze ekonomické kategorie, to nejsou pouze ekonomické pojmy, jsou to i sociální pojmy a sociální kategorie. Jest, existují totiž jasné důkazy vzájemné propojenosti mezi sociálními dovednostmi a sociálním eh, prostředím a mezi zaměstnaností. Když hovoříme třeba o, té, o těch podnikatelských dovednostech, tam se nejedná pouze o to, že máme učit studenty, jak řídit podnik, jak podnikat, eh, nějaké finanční znalosti a tak dále. Pro mě je to spíše naučit se, jak být eh, samostatný, odpovědný občan, jak činit rozhodnutí, která jsou důležitá pro společnost i pro jednotlivce. A jak také najít harmonii mezi zájmy jednotlivce a mezi zájmy menší nebo větší komunity, v níž žije. Když tedy hovoříme o podnikatelských dovednostech a o vzdělávání, tak si říci, že to jsou horizontální dovednosti a je to také o jakýsi horizon, horizontální úto, uh, um, úkol pro celou vzdělávací soustavu. Lidé se musí naučit odpovědně přemýšlet, jak pracovat ve společnosti, jak dosáhnout koncensu, jak pracovat s rozdílnými názory a tak dále. My bychom rádi, kdyby členské státy dokázaly zabudovat ty jednotlivé prvky té výchovy k podnikatelství do svých národních soustav. Ne pouze zavést jeden, pří, jeden vzdělávací předmět podnikatelská výuka, ale spíše eh, členit, eh, vyučovat různé ekonomické, kulturní i technické aspekty toho, té výchovy k podnikatelství, ale zároveň by třeba mohly školy hm, zvát eh, třeba místní úspěšné podnikatele, které by pak působily jako určité vzory těmto mladým lidem. Hm, ti podnikatelé by hm, vyprávěli o svých zkušenostech, Eh, hovořili by třeba o tom, jak museli postupovat, hm, jak se nakonec eh, stali úspěšnými podnikateli. Čili toto je taková eh, víceúrovňová práce, víceúrovňový úkol, který by tedy měl potom na pomoci zlepšit ty podnikatelské dovednosti. Další otázka, digitální schopnosti. Je pravda, že dnes máme k dispozici takové údaje, e, podle nich 70 učitelů říká, že e, IKT jsou důležité schopnosti a že jsou důležité pro náš stávající život. Nicméně, když se podíváme na školy v Evropské unii, tak pouze 25 studentů má učitele, kteří opravdu e, jsou erudovanými učiteli v informatice. Takže je důležité nejprve vzdělat pedagogy, aby potom tito učitelé mohli sami vyučovat žáky, kteří občas eh, jsou na tom eh, lépe eh, s těmi počítačovými dovednostmi než ti samotní učitelé. Takže také je důležité dát těm pedagogům lepší možnosti, aby někdy i vlastně dohonili své studenty. jeden z takových důležitých prvků té části vzdělávací je rámec pro učitele, protože právě mm, učitele musí být vybaveni těmi stávajícími moderními dovednostmi. Další dotaz se týkal zásady subsidiarity. Zde bych eh, asi se předal k názoru paní komisařky Tajsnové, Ona říkala, že Eh, pokud se nám podaří přesvědčit členské státy, tak se nám může podařit zlepšit tu situaci. Zatím jsou členské státy v takové trochu nešťastné situaci. My doufáme, že právě zde bude podpora členských států. Musí zde být konsensus, musí se nám podařit přesvědčit členské státy. Já se domnívám, že to je, jejich, že to je v jejich hlavním zájmu, aby Eh, také vypracovali podrobné agendy pro dovednosti. Můžeme také mm, organizovat různé workshopy a další programy nebo platformy, kde si vyměňovat osvědčené postupy. To si myslím, že je také docela plodný nástroj k té spolupráci nebo k, těm, k tomu, jak to máme na členských státech. My teď eh, také mm, připravujeme přeskum eh, této politiky na celoevropské úrovni a máme velice Eh, silnou pozitivní vazbu s institucí vyššího vzdělání od vlád členských států a od eh, zúčastněných stran. Mm, třeba je to i z aktérů na pracovním trhu a tak dále. A všechny tyto názory jdou vlastně směrným, stejným směrem. Hovoří o tom, že třeba zlepšit zaměstnatelnost v tom vyšším vzdělávání, je důležité propojit akademickou sféru a e, podniky a studenty. A je důležité také více podpořit instituce terciárního vzdělávání, hlavně univerzity, aby připravili takové osnovy, které budou mm, více směřovat to vzdělání jakýmsi praktičtějším směrem, že tam tedy nebude pouze ta, ten teoretický směr, ale že to bude i praktičtěji zaměřené. Takže tento proces teď probíhá. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. A já teď předám žeslo vedení této schůze paní Kostě, předsedkyně výboru pro kulturu. Děkuji, Děkuji mnohokrát. A teď dáme slovo kolegům na druhé kolo otázek. Jenom připomínám, že otázky by měly být pouze minutu a půl na jednoho poslance a potom na odpovědi máme dohromady 10 minut, protože už máme trošku spoždění, abychom umožnili potom ještě třetí kolo otázek. A nyní dostává slovo Konstadinka Kuneva děla za GUE. Prosím. Děkuji. Co se týče dovedností a trhu práce, máme 25 milionů nezaměstnaných v Evropě a studie ukazují, že lidé zoufale hledají práci v Evropě. V roce 2010 ve Španělsku jeden z každých 20 nezaměstnaných neměl odpovídající dovednosti pro to, aby vůbec eh, dosáhl na nějaké zaměstnání. A proto se domníváme, že je třeba také nezaměstnaným dát vinu za to, že jsou nezaměstnaní a je velice obtížné podívat se na to, že priority komise spočívají v tom, že se má vytvářet velký počet pracovních příležitostí, které tolik potřebujeme v Evropě. Zdá se, že komise věří, že zvýšení dovedností týkající se trhu práce situaci zlepší. To je to, co řekla paní komisařka co do zaměstnavatelnosti a co do cílu 2020 75 těch, kteří práci hledají, by měli do toho roku 2020 práci najít. Ale my už máme dost vysoce kvalifikovaných lidí, kteří nemají práci. Stovky a stovky řeků jezdí do Německa i do jiných zemí a hledají práci. Co teda mají lidé dělat, kteří cestují, hledají okolo, hledají práce, no tak jak ji mají tedy najít? Co jim pomohou eh, další dodatečné dovednosti? Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo Nikola Sačontiskalt z GUE. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu komisaři a paní komisařce za jejich úvod, ale i za odpovědi na naše otázky. Za prvé se domnívám, že samozřejmě musíme zabezpečit, aby dovednosti byly aktuální, ale není to pouhá otázka poskytování dovedností a že by to rovnou vyústilo jaksi jasný výsledek. Jaký je opravdový problém v Evropě? Jaký je problém v Evropské unii? aby se dosáhlo uspokojivého výsledku. Má to být konkurenceschopnost produktivity? Je to proto, e, že společnosti říkají, že postrádají dělníky, byť mají volná pracovní místa a nenajdou odpovídající lidi. Jak to vypadá s mladými nezaměstnanými, například u mě e, v mé zemi v Řecku? Je to problém této země, je to problém o, obecně vzdělávací, že lidi nejsou schopni e, najít pracovní místo. Za druhé, tady zaznělo, že priority komise byly definovány. Je prioritou komise, když se tady podíváme na požadavky pracovního trhu eh, a, a kdybychom se snažili eh, uspokojit jenom požadavky trhu práce, no tak přeci nám to nepomůže vyřešit celý ten problém. Co máme dělat s brain čili s unikem mozku? Co musíme udělat, abychom celý tento problém zvládli? Děkuji mnohokrát, že respektujete minutu a půl. A teď dostává slovo John Lambert za zelené z výboru Ample, Prosím. Děkuji. Myslím si, že celá řada z nás se těšila na tuto novou agendu pro nové dovednosti, ale tady je také důležité načasování. E, my jsme se snažili soustředit na nějaké základní dovednosti, což musí být gramotnost, e, nejenom gramotnost ve čtení, ale také počítačová, ale také gramotnost a dovednosti v oblasti, kde se pohybují, kdo to potřebují. A mě leží na srdci zejména zelená zaměstnanost. Vždy v této souvislosti jsme už leco odhlasovali v našem parlamentu. Musíme si uvědomit, jak umožníme lidem, aby si také uvědomili nezbytnost trvatelné udržitelnosti, dostatečnosti zdrojů, prostě mít tady takové generované eh, kompletní znalosti, eh, jakým způsobem to chcete udělat, aby se nic nevynechalo. A co se týče toho, aby dovednosti skutečně byly svoula jdou přesně s potřebami, to máme již v oblasti inženýringu. A vidíme tady, že máme určitý propast, proto pro to propast, protože nemáme určité předměty eh, odpovídající v rámci vzdělávání. Zdá se, že tady v té oblasti máme stále ještě problém. A teď, když se podíváme na otázku aktérů a všech subjektů, o tom hovořil už kolega Kalkin, máme tady také otázku, jakým způsobem se do toho zapojí lokální úřady, lokální úroveň, protože i oni by měli mít nějakým způsobem přístup k této agendě získávání dovedností. Děkuji. A nyní má slovo, má slovo paní poslankyně za zelené. Děkuji vám. Já zastupují Wales ze Spojeného království a my jsme učinili velice dobrou skutečnost takovým, zkušenost, pardon, eh, s programem nových dovedností, který byl financován z Evropského sociálního fondu a významně pomohl dělníkům proto, aby mohli být lépe zaškoleni a lépe kvalifikováni pro aktuální potřeby trhu. A také to pomohlo v oblasti eh, odborné přípravy učitelského vzdělávání jako příprava eh, mladých pro trh práce. Většinou to využívali také malí zaměstnavatele, kteří byli velice efektivní ve vytváření nových pracovních míst, tím, že naplňovali tyto programy, zejména v oblasti učňovského školství. Já si tedy chci zeptat na vaši strategii jízda bude skutečně také zacílena na malé a velmi malé zaměstnavatele. A také se připojí k otázce kolegyně Lamberts. Jakým způsobem eh, budou zapojeny do tohoto programu lokální a regionální úrovně? Děkuji vám. A nyní má slovo Laura Adžea za EFDD a výbor EMPL. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Děkuji rovněž paní komisařce i panu komisaři, kteří nám poskytli velice dobrý přehled, ale možná, že to nebylo ještě dostatečně konkrétní. Já vycházím z jedné výjimky, která, kterou nelze popřít, a sice, že s hmotnou chudobou souvisí také intelektuální chudoba. A aby se dala překonat toto propast mezi kompetencemi a možnostmi aktualizace dovedností a znalostí, tady je třeba pustit se do problému řešení chudoby. To je problém, který skutečně Evropu zatěžuje zejména v určitých státech. A proto, když pan kolega Kaza řekl, že toto je velký problém, eh, zejména dlouhodobá nezaměstnanost, tady velice často zůstává mm, pouze u teoretických diskusí na úrovni komise. Co tedy se konkrétně udělá pro rekvalifikaci lidí? Je to jenom jediný možný nástroj a na oba komisaře týkající se zaměstnavatelnosti a zaměstnávání. Je to to tež, anebo na to hledíte jako na dvě různé záležitosti? Uh, já se totiž domnívám, že to jsou dvě obdobné věci, ale zároveň velice různé. Jedná se tedy o to, aby pracovali všichni. Já jsem 15 let pracovala v oblasti vysoké kompetence, ale pak jsem vůbec nemohla uh, ale měla jsem práci, která vlastně neodpovídala mým znalostem a kdybych měla jinou práci, mohla bych bývala daleko více mých kompetencí využít. No, rámec je dobrý, ale když chceme pomoci mladým lidem zakládat podniky v rámci těch startupů, musíme si uvědomit, že není možné, aby zaměstnavatel se orientoval pouze na to, že třeba prodávat, aby měl co nejvíce zisku. A teď další Pan poslanec Machtan, děkuji vám. Jo, jsem slyšel samé dobré věci, ale máme tady, samozřejmě všichni hovoří o nezbytnosti digitální kompetence pro mladé lidi, odborná příprava, alterna aktivní přípravcí s cílem podporovat mladé lidi, výměna zkušeností mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a e, také ověřova, pardon, uznávání kvalifikace, no to je všechno báječné. A toto všechno za A, za pro zlepšení konkurenceschopnosti a za druhé boj proti nerovnostem. No, já tedy mám skutečně strach, mám obavy. Já mám prostě pocit, že se tady účastním konference rozvojových zemí eh, z roku 1970, protože eh, eh, a nebo tedy jsem ve výbor, já si musím uvědomit, že zastupuji výbor EMPL, ale je to 18. dubna 2016 s naprosto halucino, eh, halucinogenními čísly. Podívejme se na nezaměstnanost. Například ve Francii máme 9 milionů chudých lidí a přitom jsme šestou největší hospodářskou mocností. No mám jednoduchou otázku. Uvědomujete si vůbec ten neúspěch, že Evropa vůbec nefunguje a Paní Tysenová, vy chcete učinit z lidí v Evropské unii zaměstnavatelné. No bravo, to je výborné. Ale když tady nemáte podniky, které by zaměstnávaly zaměstnavatele lidi, jak to chcete udělat? Děkuji vám. A nyní dávám slovo Dominik Biltovi za ENF. Já jsem velice dobře pochopila, že příští iniciativa Evropské kompetence pro dovednosti znamená zvýšit zaměstnavat Telnost mladých lidí, což je zcela zásadní problém, když se podíváme eh, na tu situaci, kterou v Evropě máme, kde je například někde 50% nezaměstnanost jako v Řecku, anebo když se nevyužila dostatečně programu zaměstnávání mládeže, jako například ve Francii. Je třeba uvědomit si, že napříč financováním, které je založené na financování veřejných škol, je naprosto zjevné, pardon, je nezbytné, aby se tady spolupracovalo s podniky, zejména s malými a středně velkými podniky, aby se zajistila rovnost příležitostí. Jak už na to upozornili například britské odbory, je tady riziko, že soukromý sektor nebude chtět zaměstnávat například lidi s mentálním či zdravotním postiženým a budou to dělat jenom v případě, že na to dostanou finanční příspěvky. Čili já se chci zeptat pana Navračiče, jak chcete Eh, uskutečňovat váš rámec jenom na základě kvantitativních ukazatelů. Vždyť tady mám co dočinění se vzděláváním. A jak chcete dospět ke eh, uznávání profesního vzdělávání. Eh, a tady už zazněla další otázka, kterou chci také klás. Prosím, mohla byste se chvíli k závěru, praví paní předsedkyně. Máte tady minutu a půl, je mi líto. A nyní dávám slovo na pět minut eh, nejprve. Potom bude ještě třetí kolo, kolegové, ještě třetí kolo otázek. Teď uzavřeme druhé kolo a budou-li mít č, potom ještě ostatní otázky, nastane třetí kolo, ale to budete mít už jenom jednu minutu. A teď kdo chce začít s odpověďmi? Pan komisař, prosím. Jenom dvě větičky, prosím. Za prvé zaměstnatelnost a zaměstnání jsou dvě různé věci. Zaměstnatelnost znamená příležitost. Zaměstnání je skutečnost. Vzdělání může přispět k zaměstnatelnosti lidí, ale těžko a přispěje k tomu druhému. Úlohou vzdělávací instituce je dát mladým lidem schopnosti uplatnit se na pracovním trhu a v tom je musíme podporovat. Musíme zajistit, aby učitelé byli schopni vybavit své studenty, žáky a učně příslušnými dovednostmi. Souhlasím s paní Tyson v tom, že eh, samozřejmě eh, můj rezort přispívá k této věci, ačkoliv eh, ta největší tíha odpovědnosti zůstává na straně paní komisařky. Pokud jde o znevýhodňování mladých lidí a jejich možnost uplatnit se, tak v rámci Erasmopla máme řadu projektů pro začlenování a v současné době pracujeme na projektech Erasmus Plus, plus které by měly být do budoucna přístupnější i těm uh, lidem, kteří jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněni. Musíme plně respektovat zásadu subsidiarity. To znamená, že neprovádíme přímé zásahy do systému vzdělávání, spíše napomáháme členským státům, aby se lépe připravovali aby lépe eh, připravili mladé lidi s určitým znevýhodněním pro vstup na pracovní trh, ale eh, to je jediné, co můžeme udělat, pokud chceme eh, zachovat zásadu zásadu pardon, subsidiarity. Takže nyní paní komisařka. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Co bych mohla ještě dodat? Já se pokusím vyjádřit tentokrát také stručně. Přirozeně platí, že prostřednictvím dobrých dovedností a kompetencí na straně mladých lidí, ale nejenom mladých lidí, se nevytvoří hned pracovní místa. Musíme pokračovat v politice podpory, ale je tady také důležitá makroekonomická politika. Máme Fórum pro strategické investice, které bylo zřízeno v roce 2015 a mělo by um, získat příslušný kapitál, uh, z nějž by se financovaly fi- iniciativy pro podporu tvorby pracovních míst. Ale makroekonomická politika je důležitá. Poté se musíme starat o to, aby mladé lidi, eh, mladí lidé měli příslušné dovednosti, aby jim byly předány a tím pádem, aby měli větší šance při hledání pracovní místa. Musíme zajistit lepší harmonizaci mezi kompetencemi, které nabízejí, eh, nabízí systém vzdělávání a požadavky, které klade pracovní trh. Ta agenda pro nové dovednosti má moto růst a pracovní místa, spravedlnost a demokratická změna. Růst a pracovní místa eh, jsou eh, hlavní součástí tohoto mota. Tím se řídíme, ale ne pouze výlučně, poněvadž vzdělávání se zabývá také dalšími věcmi. Člověk totiž má více dimenzí, více těch facet Člověk musí mít dobré vzdělání, ale pokud eh, nebude v daném státě dostatek pracovních míst, pohledne se to zahraničí. Lidé putují z jednoho členského státu do druhého bez problému, prostě hledají práci, ale pokud eh, by se situace na pracovním trhu v jejich domovském státě zlepšila, rádi se vrátí ekologická pracovní místa. Existuje zde také řada regionálních a lokálních aspektů. Pokud jde o takzvaná ekologická pracovní místa, tak do budoucna samozřejmě to bude důležité, ale k tomu bude zapotřebí příslušných kompetencí. Tak, aby člověk mohl takovéto pracovní místo zaujmout. V řadě členských států existuje nedostatek lidí s příslušnými jazykovými schopnostmi. Toto je potřeba řešit na regionální a lokální úrovni. Zkoumat, v čem to spočívá. No a máme k tomu regionální a lokální strategie, které mohou disponovat eh, prostředky ze sociálního fondu. Neřešíme tady pouze celoevropský rozvoj, ale také příslušné iniciativy na regionální a lokální úrovni. Ještě téma chudoba, dovednosti a kompetence. Chudoba je skutečně ohromný problém. Vyčlenuje lidi z řady odvětví. Tady musíme popracovat na eh, mnoha frontách a musíme se do toho pustit včas. V rámci evropského semestru byla vypracována příslušná speciální doporučení pro různé členské státy eh, z hlediska eh, poskytování eh, kvalifikací již dětem. Pokud se o to nepostarají rodiče, tak to dětem musí být prostředkováno odjinut je potřeba zkombinovat to, co nabízí rodina, to, co nabízí škola. V nezbytném případě by také bylo nezbytné eh, vlastně to, co je dětem upřeno díky jejich chudobě, eh, nahradit jinak. Úlohu tady má samozřejmě jak rodina, tak eh, společnost. Netýká se to pouze jenom mužů nebo jenom žen, nebo jenom dětí. Existují různé úlohy, ale eh, mm, je jasné, že například u rodičů samoživitelů je tato problematika ještě výraznější. Ještě jedna věc, eh, dlouhodobá nezaměstnanost. K tomu tady také zazněla poznámka v, tom smyslu, že zde se příliš nečiníme. Eh, my jsme vypracovali doporučení na téma dlouhodobé nezaměstnanosti. V rámci těchto doporučení se obracíme na dané členské státy. Existují regiony, kde eh, je potřeba provést strukturální změny. A tady musíme zkoumat, eh, v čem spočívají problémy a přistoupit k adekvátním návrhům zlepšení. Možná to nefungovalo tak eh, vlastně proto, že jsme nevždycky pracovali s těmi nejlepšími osvědčenými postupy. Do budoucna je zapotřebí, aby se členské státy učili jeden od druhého. Děkuji pěkně a nyní dám slovo kolegyním a kolegům, kteří o slovo již požádali. Máme skutečně málo času, je jim méně, než jsme počítali, takže každý bude mít eh, pouze minutový prostor a celkem máme pět minut pro zástupce komise. Mám tady již 11 přihlášených, tak prosím, vyhrazuji vám pouze jednu minutu a poté vás přeruším, protože nás to nezvládneme. Jako první paní Mona Šertie z EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Čtyři body eh, kde bych ráda odpověď od komise. Za prvé, jak to bude vypadat pro dosažení základních nezbytností číst, psát, počítat? Jak můžeme eh, získat odpovědnost členských států, aby splnili tyto základní požadavky, když se jim to nepodaří, nemůžou pokročit? Za druhé, co chcete udělat, abyste skloubili ty tři různé věci. A to je eh, vzdělávací systém škola, digitální dovednosti, která je nezbytně nutná a zároveň praxe na podnicích, jak to chcete udělat. Třetí bod. To je bod komunikace. Vy jste velice dobře řekli, že to je komunikace mezi učiteli ze strany učitelů, ale také podnikatelů a je tady stejně tak odpovědnost jejich jako těch, kteří vzdělávají. Ale jak můžeme zlepšit tuto komunikaci? Vy jste to udělali pro odbornou přípravu, ale třeba udělat to, všech, to pro všechny oblasti vzdělávání. Jak chcete zabezpečit, aby CV upozornilo spíše na dovednosti než na diplom. Je třeba tedy přejít od popisu toho, co se člověk naučil, k dovednostem, které skutečně má. Děkuji. Nyní další dotaz. Děkuji vám, paní předsedkyně. První otázka se týká vzdělávání. Eh, máme tady výsledky PISY, která ukazuje, že obtíže jsou nejenom v excelenci, ale že tady máme nerovnost mezi jednotlivými školami, jak chce komise e, e, zlepšit tu situaci dětí, kteří opouštějí systém základního vzdělávání. Za druhé, já naprosto souhlasím s paní komisařkou, že je třeba investovat do kompetencí, ale bohužel udělali jsme zkušenost, že jsme například investovali hodně například v oblasti eh, stavebního průmyslu, ale vzhledem k sociálnímu dumpingu tito dobře kvalifikovaní lidé nenáhnou, nenajdou práci, protože zaměstnavatel dá práci lidem, kteří ho stojí o 50% méně. A to máme v Evropě stále ještě. Dále tady máme programy škrtů, to znamená, tady máme škrty v oblasti vzdělávání, ale nevzdělí, nezměnili se tento program přísných škrtů, pak přijdeme i ty ten o ty kompetentní lidi dneska. Děkuji, paní Filipy. Děkuji paní komisařce, panu komisaři. Já se chci zeptat na dvě věci. První, mobilita. Domnívám se, že je třeba tady vyvinout velké úsilí pro podporu mobility, zejména mobility učňů. Už existují určité nástroje, máme tady zejména Erasmus+, ale i tady máme potíže pro to, aby učni mohli vůbec získat přístup k tomuto nástroji. Máme tady také problém s ubytováváním, s dopravou ale také proto, že to je problém statutu učně jako takového. Eh, pracuje se taky na odstranění těch potíží v této oblasti a potom mobilita šéfů, podniků či zaměstnavatelů. Je možné udělat něco i v této oblasti v rámci Erasmu, aby něco jako podpora zaměstnavatelů a podnikatelů zejména. A za třetí, jak to vypadá v pohraničních oblastech? kde existuje velká konkurence eh, v oblasti kompetencí. Máme členské státy, eh, které mají velké kompetence, jako například hodinářství a jiné země, které to nemají. Děkuji. And now Julie Děkuji za slovo. Máme dva stručné dotazy. Za prvé, co se týče podnikatelství, to je velice dobré, ale musíme to, když to chcete propojit s těmi postoji, o kterých jste hovořil, tak to je právě důležité. Není zde žádná lehká otázka. Nestačí pouze říci sociální podnikání a tím to vyřešit. Může se stát, že zde budou mladí lidé, kteří budou zakládat startupy a budou úspěšnými podnikateli, ale zároveň nebudou chápat, eh, proč by měli být třeba aktivními občany, nebudou se umět chovat eh, ve té slušné společnosti. Eh, také chcete odstraňovat bariéry mezi, humanitárním, pardon, mezi humanitárními a přírodovědnými předměty, ale zároveň víme, že i přírodovědci musí mít eh, fantazii, musí mít představivost, takže to nejde úplně oddělit. Takže já bych chtěla, abychom Eh, ten program, ty předměty STEM trošku nahradili, abychom tam ještě přidali to A jako arts, jako humanitární, protože i, i humanitní, protože i ty humanitní předměty jsou tam důležité. Nyní za skupinu EPP. Děkuji mnohokrát. Je dobré, že Kultemple dělají společné věci, to mi připomíná zprávu, kterou jsem zpracoval já o kvalifikačním rámci v oblasti uznávání vzdělávání v Evropské unii. Chceme se pokusit aby se konečně tato oblast dostala ze svého stínu. Víme, že ve členských státech existuje více možností pro výměnu informací. A ptám se, Mariane, nepotřebujeme europeizaci duálního vzdělávání, které v některých zemích je skutečností. Někteří zaměstnanci výboru EMPL viděli, že v určitých zemích je digit, duální systém. Ale pozor, neradujme se předčasně. Je třeba přece říci, že ke kompetencím také potří, abychom mohli říci, že podniky by měly přemýšlet o tom, že také nesou sociální odpovědnost. To znamená, aby se starali o to, co nám řekli lidi od Berkeley. No to by bylo báječné, kdyby Evropa nám dala sociální model. Děkuji a nyní paní Michala Šejdrová za kult. Já děkuji oběma paní komisařce, panu komisaři za to, že spolu komunikují, protože je nezbytné, aby informace trhu práce dobře reflektovaly školy a vzdělávací politika. Mám na vás oba dva dotazy. Paní komisařka eh, uvedla, že eh, jejím záměrem je eh, mezi tedy ty cíly, mezi těmi cíly je zvyšovat úroveň eh, těch dovedností. Eh, zmínila 20 nedostatečných základních dovedností. Eh, v této souvislosti se vás chci zeptat na časový harmonogram, protože v letošním roce se dovíme výsledky PISA 2015. Ty výsledky budou až na podzim 2016 a nepochybně ukáží další trend v tom, jak se nám daří zlepšovat úroveň těch základních dovedností gramotnosti matematické, jazykové a přírodovědné. Eh, jenom bych upozornila na to, že nejenom v českých, ale určitě i dalších eh, školách eh, v Evropské unii je největší problém mm, poruchy chování a poruchy učení. Proto to budeme spíše potřebovat new skills of teachers. Myslím, že je potřeba podpořit v tomto učitele. Thank you. Eh, now Mr. Schulz. Schulze. Nyní pan Schulze, EPP. Ich will kurz machen, aber... Já to zkrátím. Mám jednu připomínku k dnešní diskusi. Před 18 lety jsem opustil školu a vzpomínám si, že i tenkrát už se říkalo, že musí být učitelé lépe kvalifikovaní, zejména v digitální oblasti. A teď se teda ptám, co se událo za posledních 18 let, když politika dneska pořád mluví tak jako tenkrát. Ale Mám jednu otázku, jedná se mi o téma vzdělávání na trhu práce. Paní Tyson řekla zajímavé číslo. Řekla, že 13 absolventů vysokých škol pracují dnes v práci, která neodpovídá jejich kvalifikaci, čili na pracovním místě nižší, která vyžaduje nižší kvalifikaci. A podívejme se, že tady máme také mnoho studentů, kteří nedokončí vysokoškolské studium. a to jde opravdu do vysokých sum a tady ty peníze by se daly lépe využít. A Další otázka. Jakým způsobem se může komise postarat o to, aby podpořila členské státy, abychom daleko cíleněji nekvalifikovala lidi jaksi mimo trh práce, ale abychom je zacíleně kvalifikovali pro trh práce. Co hodláte v této oblasti udělat? Díky Luigi Morgano, SAD. Eh, Děkuji. Já mám tři dotazy. Za prvé, vzdělávání a dovednosti ve vysokém eh, nebo ve, v tom terciárním vzdělávání univerzity. Je toto ten způsob, jakým opravdu dosáhneme zaměstnatelnosti lidí? Jsme svědky toho, že vědecké poznatky mm, opravdu prchají mílovými kroky, stejně tak technologie. Ale na té obecné úrovni existují různé studie, které nám ukazují, že v následujících deseti letech zde budou stovky nových oborů, nových eh, pracovních míst, která vlastně dnes vůbec eh, si nedokážeme představit. Chci se zeptat, zda i tento, tuto tendenci jste zapojili do své iniciativy. Mm, vlastně už o tom hovořil i trochu pan Navračeč. Pak mám ještě další komentář. Hovoříte o tom, že chcete navyšovat podnikatelské dovednosti pro mladé Evropany. Komisařka Tyson hovořila o tom, že jsou na to vyčleněny i velké prostředky, ale byť tady jste nebudou, eh, pardon, můžou jste být problémy s tím, eh, aby lidé opravdu měli přístup třeba k těm různým pobítkám, k tomu, aby se dostali k financím, třeba pro, v různých těch podporách pro malé a střední podniky. Takže může to také komise nějak komplexně vyřešit. Děkuji. Děkuji, pan van den Candelare za EPP. Komisí duidelijk inzet op... Děkuji. Těší mě, že komise eh, chce udělat něco lepšího v propojení osobního vzdělávání a získání možnosti pracovat, umístit se na trhu práce. Ale já se tady kladu otázku, jakým způsobem chcete konkrétně na evropské úrovni eh, chcete toto uskutečnit a jak zprostředkovat lidem takzvané neformální kompetence, jakým způsobem může Evropská komise nastartovat eh, takové programy, aby lidi mohli daleko lépe komunikovat své dovednosti, když hledají práci. Je, samozřejmě, když tady jsou viditelné kompetence, větší šance na zaměstnání. A nyní uh, za Greens. We were talking. Ano, děkuji. Hovořili jsme zde o různých aktérech v oblasti školství a vzdělávání, také o tom, jak zaručit ty průřezové schopnosti. A já si vás chci zeptat, Zda už jste také připraveni na to zdůraznit roli různých mládežnických organizací, protože se jedná právě o, o to, abychom oslovili mladé lidi, zejména lidi s různým znevýhodněním. Mm, a tak, takže si chci zeptat, zda také můžete souhlasit s tím eh, propojením ehm, těch, kteří poskytují formální a neformální vzdělávání. Eh, chceme oslovit více lidí a nechceme oslovovat pouze ty, kteří už jsou vlastně v tom systému víceméně zapojeni. Děkuji. Děkuji. A poslední, pan Milan Zver za skupinu EPP. Ano, děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat oběma komisařům za otázky a také, pardon, za ty odpovědi. Jsem také velice rád, že spolupracují a že i toto téma zde prezentují společně. Vzdělávání je důležité, je to důležitou oblastí pro spolupráci. Jsem rád, že dnes hovoříme o těch vhodných otázkách. Hovoříme zde o takzvaných předmětech STEM, o těch přírodovědných předmětech. Některé země to trošku jaksi přehnaly. Příliš se soustředili na humanitní předměty a opomíjeli přírodovědné předměty. Myslím si, že to není ten dobrý směr je důležité, aby naše vzdělávací soustavy také více lépe učily ty podnikatelské schopnosti a aby také třeba spolupracovaly i s podniky, které o to mají zájem. A to právě pak naučí žáky um, ty lepší dovednosti. Um, domníváte se, že ty evropské programy mají dobrý vliv na naše školy? Zajímá mě také třeba i program e, záruky pro mladé. Děkuji. Děkuji, nyní dávám slovo paní komisařce a pak panu komisaři. Každý tedy, alespoň teoreticky, prosím, eh, držte se pěti minut. Tien vragen of heel veel van die vragen in nog vier, vijf onderdelen. Děkuji mnohokrát. Není snadné odpovědět na tolik otázek během několika minut, takže Eh, se chci omluvit o kolegům, pakliže nebudu reagovat okamžitě na všechny, ale jistě později mé odpovědi dostanete číst, psát, počítač. To jsou základní kompetence. Jak chceme pracovat na možnosti, aby všichni mohli tyto dovednosti získat? No to záleží na těch, kdo organizují toto vzdělávání, ti, kteří nad ním bdí. Je třeba konstatovat, že někdy ta úroveň není příliš eh, vysoká. Mm, nejsme zrovna ti nejlepší eh, žáci, když se podíváme na celosvětové srovnání. Je třeba změnit toto paradigma, ale jakým způsobem? No musíme si uvědomit, kdo má odpovědnost za Eh, toto vzdělávání? Kdo má odpovědnost za eh, rozvrh ve školách? Mm, samozřejmě, že to není jednotné a uniformní ve všech oblastech eh, a ve všech zemích, ale musíme si uvědomit, že to, co očekáme v Evropě, je výměna osvědčených postupů, snaha o sjednocení všech aktérů tak, abychom mohli využívat lepší zkušenosti komunikace mezi podniky a světem vzdělávání. To je zcela zásadní. V určitých zemích jedna věc výborně funguje. Podívejme se například na služeb pro veřejnou zaměstnanost, na služby pro veřejnou zaměstnanost. Chcete-li, je to takový centrální orgán, eh, který dává dohromady potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců. Je třeba vytvořit odpovídající strukturu i na úrovni podniku, ale říkám, je to otázka subsidiarity eh, za eh, vzdělávání jsou odpovědné státy, ale, jak říkám, nejlepší je vyměňovat si osvědčené postupy. Tady se můžeme od sebe vzájemně učit teď viditelně, zviditelnit kompetence, ať už formální či neformální. Je třeba podívat se na náš evropský systém. My bychom rádi provedli revizi tohoto systému takovým způsobem, aby znalosti či kompetence byly lépe poznatelné a viditelné. To znamená, lidi, kteří hledají práci za svými hranicemi, aby mohli lépe poukázat na to, co umí, i když to není eh, získáno formálním vzděláváním, aby to bylo také uznané. Nad rámec toho podívejme se na výuku. Víme velice dobře, že tady máme některé Mm, osoby, kteří, které jsou znevýhodněny už od počátku školní docházky. A proto tady také vypracováváme doporučení eh, v rámci evropského semestru pro jednotlivé státy. Eh, přeshraniční aspekty, mobilita, skutečnost, že nějaká země dodává nebo je schopná zajistit dobré vzdělávání, a umožnit teda lepší mobilitu, to je dobrá věc. Ale musíme si uvědomit, že žijeme na otevřeném trhu. Každý člověk by měl mít možnost využívat jednotného trhu, to znamená mít možnost i pracovat v zahraničí, ale aby to bylo také eh, v důstojném a způsobu na základě rovnosti. Eh, jsou to práva jednotlivých osob, ale to souvisí vlastně s evropskou úrovní, kde je stanoveno právo na důstojný život. Co se týče technického vzdělávání, duálního systému, to, co řekl Tomas Mann, no, mohu jedině zopakovat to, co jste řekl. Je třeba vyhledávat nové metody, abychom zlepšili tuto mm, technickou výuku a duální výuku v naší, zkušen, v naší společnosti je třeba zlepšit eh, tento praktický způsob, ale já vím, že to není ve všech členských státech tak. Znovu se tady poukázalo na to, že třeba mít dobře kvalifikované učitele. Vy jste tady řekl, pane Šulci, že tady máme dostatek učitelů, kteří znají, kteří, um, znají digitální komunikaci. Uh, Eh, ale tady se změnila situace. Vy jste tu citoval um, vaši zkušenost před 15 lety a řekl jste, že se nic nezměnilo, ale změnilo se, ale je třeba tady ještě pokročit. Uh, je to naprosto zásadní, je třeba přizpůsobovat se stále více a to platí nejenom pro studující, ale zejména pro učitele. Já jsem mluvila příliš dlouho, omlouvám se, ale snažila jsem se to zestručnit. Prosím, pan komisař. Thank you very much. Uh, ano, děkuji. Otázka pana Arany. Máme několik velice základních dokumentů, například Evropa, strategie pro Evropu 2020, eh, také různé monitorování, které je každý rok, také máme pařížskou deklaraci. Tam se hovoří o tom, že musíme prosazovat eh, rozměr sociálního, eh, ten sociální rozměr i vzdělávání. Také máme dobré šance na to, že se nám podaří dosáhnout toho cíle strategie 2020, to bylo 11 tam tedy vlastně ten cíl byl 10% a my teď jsme už snad na 11%, to znamená, to bylo to, že do roku 2020 chceme snížit eh, počet žáků, kteří nedokončí školní docházku, takže tam opravdu se nám to třeba daří. Pak je tam také cíl pro počet lidí, kteří absolvují terciární vzdělávání, to je také dobré, No a co se týče tedy té strategie Evropa 2020, tam tedy jsme celkem dobré pozici. Můžeme rovněž podpořit eh, vnitrostátní vzdělávací soustavy tak, aby i nadále vyvíjeli úsilí tímto směrem. Pak máme tedy ještě pařížskou deklaraci a i ta strategie 2020 obsahují právě ten prvek sociálního ten, ten sociální rozměr a sociálního začlenění a že to má také tedy má mít důraz ve vzdělávání. Co se týče mobility nikoli pouze studentů, ale i třeba učňů a dalších, chci vám říct, že Evropský parlament právě zahájil pilotní projekt, který má posílit spolupráci mezi členskými státy mm, ohledně učňovského školství. Dnes je to většinou dva až tři týdny, jsou to takové tedy um, období dva až tři týdny a dnes teď existuje tedy pilotní projekt, který chce, aby členské státy mezi sebou uzavíraly dohody, takové koalice, aby ta období byla delší, minimálně dva měsíce až 12 měsíců, čili to je poměrně výrazné prodloužení, výrazné zlepšení. Pokud se to podaří, tak si myslím, že eh, potom v rámci Erasmus Plus nebo Evropského sociálního fondu by bylo možné tento pilotní projekt přenést na celou evropskou úroveň a umožnit se tedy ty další období. Eh, potom zde ten, byl ten rozdíl mezi těmi přírodovědnými předměty, takzvanými předměty STEM a mezi tedy předměty eh, uměl, um, humanitními. Ano, já souhlasím, že tedy je eh, důležité odstranit ty bariéry mezi humanitními a přírodovědnými předměty a propojit tyto dvě oblasti života. Také máme už některé programy v rámci tzv. kreativní Evropy, které jdou tímto směrem. Také máme Evropský institut pro inovace a technologie, mm, který chce také pro, eh, propojovat lidi z akademické sféry, z podnikatelské sféry, studenty a tak dále. A jsou tam také, pak ještě existují různé průřezové projekty, které právě usilují o to, aby se vlastně odstraňovaly ty bariéry mezi inovacemi, kreativitou a podnikatelským životem. Akademické znalosti mohou velice rychle zastarávat a proto právě zdůrazňujeme úlohu dovedností. Chceme studenty naučit nebo dát jim takové dovednosti, které jim potom právě umožní adaptovat se na ty stále se měnící podmínky na trhu i na každodenní život. Proto zdůrazňujeme význam komunikačních dovedností, team buildingu, Eh, schopnosti kooperovat s ostatními tyto a všech těchto dalších sociálních dovedností, které právě umožní mladým lidem, aby nalezli lepší místo ve společnosti. Pak ještě co se týče spolupráce s těmi mládežnickými organizacemi, já to podporuji. Um, už v minulosti, pardon, tedy během minulých dvou týdnů jsem se účastnil některých takových akcí. Diskutovali jsme o extremismu, radikalismu, ale také o tom e, nedostatečném propojení mezi dovednostmi a poptávkou na trhu. Někdy se stává, že mladí lidé pochází ze znevýhodněného prostředí, a bývá, nebo někdy to tak bývá, že právě tyto lidé třeba jsou potom náchylnější k těm myšlenkám extremismu nebo radikalismu. Lidé ze znevýhodněného prostředí také mohou mít větší potíže eh, dostat se na pracovní trh, takže je důležité mít té dostatečné dovednosti a také mít takové vzdělání, které umožní jak se bojovat s různými, s různou politickou nestabilitou, aby vlastně i právě ti mladí lidé se stávali někým, kdo vlastně bude bojovat proti této nestabilitě. Nebo... Také podporujeme řadu programů, které propojují formální a neformální vzdělávání. Máme zde například projekt v rámci Erasmu+, tam zatím probíhá takové mapování úspěšných projektů sociální integrace a sociálního začlenování eh, díky kultuře a sportu. A opravdu povzbuzujeme všechny vzdělávací instituce, aby své struktury otevřely směrem k neformálnímu i informálnímu vzdělávání. Děkuji, děkuji také za to, že jste byli struční. Já mám ještě takové dva poslední komentáře. Za prvé, myslím si, že je naprosto zásadní, aby zde existovala určitá pracovní metoda, kterou vlastně dnes jste představili naši dva komisaři. Chceme zde průřezový přístup, chceme holistický, komplexní přístup k tomuto celému balíčku o dovednostech. Ehm, je jasné, že to musí být eh, něco, co vlastně propojí tato dvě portfolia. Takže tento přístup, kdy tedy eh, tato dvě portfolia spolupracují, to vlastně bylo i na radě ministrů. A vlastně i dvě generální ředitelství takto spolupracovala a měli bychom nadále spolupracovat. tak nám to dodá určitou kontinuitu. Také, také se hovořilo o tom, že teď probíhá celá řada konzultací. O tom budeme také později hovořit podrobněji. Mm, budeme také hovořit s odbory, s mladými lidmi. Je to, jsou to vlastně konzultace i na té místní úrovni. Ještě chci říct, že jsme také ve výboru KULT představili vlastní výzkum, který se týká vzdělávání v Evropě a také o vyšším vzdělávání, týká se to i přístupu ke vzdělávání. Jsme si dobře vědomi toho, jak už zde zaznělo, že dnes k tomu musíme přistupovat holisticky, musíme také zároveň vlastně i bojovat s chudobou, že to s tím také souvisí. Musíme také podporovat eh, studenty a žáky, kteří mají zvláštní vzdělávací potřeby. Musíme se zaměřit také na migranty, na eh, lidi se zdravotním postižením. Eh, je důležité usilovat o celkové zkvalitňování vzdělávacích soustav. Pan komisař Navračič hovořil, že jsou zde možnosti, je zde sice subsidiarita, ale tou se vlastně míní um, respekt k vůči rozhodnutím na národní úrovni. Nicméně máme se takzvanou otevřenou metodu koordinace, která nám dává určité eh, normativy, určitá kritéria. Jsou zde cíle do roku 2020. Mm, to se vlastně týká všechno i politiky zaměstnanosti. Zároveň také komisaři mohou dávat doporučení a mohou vydávat eh, doporučení, jak se tedy vydat eh, dál. Máme zde určitý evropský prostor pro dovednosti. Usilujeme také o rovné příležitosti, to je náš hlavní nebo sdílený cíl. Myslím si, že je rovněž důležité v této agendě podtrhnout nutnost revidovat eh, evropský eh, systém kvalifikací. Také to zde někdo zmínil v debatě. No a musí zde být ty dvojí prvky. Eh, studenti se musí připravovat nejen na to, aby našli práci, ale také na to, aby se stali dobrými občany. Spolupracujeme tedy i s, jak s akademickým vzděláváním, tak i s odborným vzděláváním a přípravou. V Evropě vlastně takovéto duální vzdělávání už trochu existuje, jsou zde asi čtyři takové způsoby, takže můžeme to jak si pozorovat a podívat se, který ten systém bude nejúspěšnější. Všechny tyto výzvy musíme řešit zároveň, protože třeba chudoba se vzděláváním může souviset a, a naopak, pokud zde je nedostatečná, mm, třeba nedostatečné vzdělání, tak ten člověk pak eh, může eh, mít eh, práci, která vlastně zase ho nechá, ponechává v chudobě. Pracovní trh se velice rychle mění. A může se stát, že lidé nebudou stačit těm té rychlosti těch změn. Takže lidé by měli také umět i jak si předvídat. Um, nesmíme také zapomínat na důležitost celoživotního vzdělávání. To nám pomůže tuto výzvu překonat. No a pak, co se týče nástrojů. Už máme k dispozici nástroje, viděli jsme to všech, všichni v těch dokumentech, už jsme o tom také slyšeli. Ale možná bychom je měli používat eh, odvážněji nebo kreativněji. Hovořili jsme také o různých trusích znalostí, o důležitosti partnerství mezi eh, biznesem a mezi mm, akademickou sférou, mezi výzkumem. Máme zde pak speciální programy, například Erasmus+. Je však nutné také uznávat i neformální a informální dovednosti. Ten stávající systém nám to zatím příliš neumožňuje. Hmm. Uvědomujeme si, že bez těch klíčových dovedností, bez těch občanských dovedností zde nebude, nebudou zde zaměstnatelní lidé. No a ještě zdroje. O tom jsme příliš nehovořili. Myslím si však, že pokud chceme dosáhnout eh, reálného programu pro podporu dovedností, tak zde musí být také zdroje. Můžeme využít možná fond soudržnosti, možná by bylo také dobré koordinovat naše strategie s fondem soudržnosti, pak je zde EFSI, Evropský fond pro strategické investice. Už jsme se setkali se zástupci Evropské investiční banky a ukazuje se, že zde zatím nemáme příliš pozitivních výsledků. A třeba ten fond EFSI zatím nebyl dostatečně využit, dostatečně čerpán. Takže možná tohle je oblast, kde bychom se ještě mohli zamyslet, mm, že by to tedy mohl být stroj pro tuto oblast. Chtěla bych poděkovat paní komisařce i panu komisaři. Také děkuji všem, kteří se účastnili dnešní diskuse a jsem si jistá, že budeme v této věci pokračovat. Chtěla bych také poděkovat sekretariátu oběma, obou těchto výborů a také tlumočníkům děkuji. Thank you all. I just want to remind the employment... Děkuji, rád bych, rád bych připomněla, že um, Členům výboru pro zaměstnanost ještě scházejí dva body na pořadu Máme tady sociální fond a fond pro přizpůsobení globalizaci. Koordinátoři, prosím, přesuňte se do místnosti e S.